Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Dámy a pánové, prosím vás, abyste se usadili. Voilà, euh, maintenant... Mám nyní velké potěšení, drazí kolegové, že mohu přivítat paní baronku Catherine Ashtonovou, vysokou představitelku Unie pro zahraniční záležitosti a politiku bezpečnosti a místo předsedkyní Evropské komise dostala svému závazku, že bude hovořit s naším výborem jednou ročně. Dnes je to po druhé, kdy nás navštívila, aby měla výměnu názoru s námi. Došlo k mnoha změnám od její poslední návštěvy. Zvláště byly vytvořeny útvary ESVČ a jsou to útvary, jejichž metodika práce byla schválena DG DEVCO Evropské komise. Nedávno parlament také obdržel legislativní návrhy pro nové nástroje financování zahraničních politik. A uvažuje se o tom, že ESVČ paní Eštonové bude, budou začleněny do rozhodnutí o programování těchto nástrojů. Co se týče nástroje financování spolupráce na, na rozvoji, legislativní návrh obsahuje několik změn, které jsou významné, jako například snížení spolupráce v oblasti vývoje s novými rozvíjejícími se ekonomikami a dále možnost společného programování s členskými státy. Děkuji paní Eštonové předem za to, že nás seznámí se způsobem, jakým tato spolupráce bude zapadat do zahraniční politiky Evropské unie. A nyní velice ráda předávám slovo paní Eštonové. Máte slovo. Děkuji, je to od vás velmi laskavé. Vážení členové výboru, už jsme se dlouho neviděli. Vážená paní předsedkyně, jedna z věcí, které doufám budeme moci projednat během příští hodinky, je, jak zajistit, že, dostanete, že dostaneme politický, politické pobídky, které jsou velice důležité, politické podněty. Já se těším na podněty, které od vás vzejdou. Využiji toho během diskuze s dánským a kyperským předsednictvím o tom, co můžeme udělat, abychom zajistili, že výbor bude moci dostávat eh, stálý přísun politických eh, názorů. Ale je mi velkým potěšením být eh, zde na tomto zasedání. Rok, který právě skončil, by byl rokem plným výzev. Arabské jaro dominovalo e, naší strategii, kterou máme vůči sousedním zemím a samozřejmě také evropská ekonomická krize, byla něčím, co v určitém slova smyslu pozměnilo celý politický kontext. Podle mého názoru bez pochyby v těchto obtížných ekonomických dobách a během změn, které jsme zaznamenali ve, ve světě, Snižování chudoby a udržitelný rozvoj to jsou politiky, které stále nabývají na významu. Tyto politiky musí být v samém středu práce Evropské unie. Nám se podařilo dosáhnout určitého pokroku, to bez pochyby. Například v oblasti vzdělávání více než 9 milionů dětí začalo docházet do školy, více než 5 milionů dětí bylo očkovaných proti spalničkám a 750 tisíc osob s eh, HIV získal vhodnou léčbu. Náš potravinový nástroj od roku 2009 pomohl asi 50 milionům osob. A také podporujeme například infrastrukturu, mm, řízení a občanskou společnost. Od začátku arabského jara jsme zaznamenali země, které se dostaly během své tranzice do významného bodu. Naším cílem je zajistit, že jak tyto země se budou dále vyvíjet, budou se zaměřovat zvláště na vytváření stabilních institucí, na to, že tyto země budou podporovat veškerou populaci. Politické programy spočívají v tom, že musíme zajistit demokracii, eh, svobodu, lidská práva a rovnost. Prostě to, že všichni z tohoto procesu budou moci něco vytěžit. To také souvisí s ekonomickým růstem a udržitelným rozvojem. Ty tyto země potřebují tak, aby to mohlo být ku prospěchu všem občanům. Souvisí to například se politikami vzdělávání, politikami zaměřenými na eh, vymícení chudoby. To všechno musí být podporováno souborně a kvalitně. Situace je velice eh, obtížná, a to nejenom v zemích, které se nachází v nejbližším sousedství. Změny nastávají také například v subsaharské Africe. A podobným výzvám také čelí země v karibské oblasti, Pacifiku i v Africe. Je to kombinace různých, věd, různých věcí. Musíme zajistit, že dopady arabského jara budou pocitovány pozitivně. Musíme zabránit těm, kteří by chtěli využívat takovýchto změn v negativním slova smyslu. Musíme uznat eh, výzvy udržitelného rozvoje, eh, kterým čelíme. Musíme zajistit, že programy na vymícení chudoby budou vytvořeny, budou implementovány tak, abychom mohli země koherentním způsobem podporovat. Aby se tyto země mohli dostat do situace, kdy v 21. století už nemusíme mluvit o, hladě, o hladu e, nikde na světě. Jedna z tragédií podle mého názoru je ta, že v roce 2012 stále ještě musíme mluvit o hladu. My musíme nalézt takové strategie, které nám umožní tento problém vyřešit. Musíme se zaměřovat na krátkodobá, spíše než na dlouhodobá opatření. Takže, co mohu říct je následující. Když se na to podíváme z hlediska post strategie je to jasné. Rozvoj, bezpečnost, zahraniční politika musí jít ruku v ruce. Musí být koherentně propojeny do jednoho celku, protože bezpečnost pro lidi nespočívá pouze v tom, že zajistíme eh, absenci konfliktu, války nebo teroru. Musíme také zajistit, že mají například stabilní dodávky potravin, že nejsou negativně ovlivňováni klimatickými změnami, a že mohou žít si bezpečně. Vlády tedy musí být takto schopné lidem pomáhat. Z toho důvodu vyvíjíme strategie například zaměřená na Sahel. My vyjednáváme s ministry zahraničí všech zemí, snažíme se s nimi spolupracovat, pokud je o jejich vlastní strategie. Jednáme s různými skupinami v jejich společnostech, tak abychom vytvořili takové strategie, které budou obsahovat všechny tyto aspekty a budou schopny zajistit bezpečnost. Bezpečnost znamená, že tam nebude hlad, protože například na Sahelu stále ještě existuje tento problém. Dále nebudou tam působit osoby, které mladé lidi přesvědčí, aby se vydali na dráhu terorismu. Dále musíme podporovat malé komunity, malé skupiny, které budou působit přímo v terénu, například mobilní kliniky. Také musíme umožnit eh, polici, policii zajistit, že lidé žijí bezpečně. Musíme také zajistit, že potravinová pomoc se dostane přímo k lidám. Musíme podporovat ekonomický růst, rozvoj a dále podporovat občanskou společnost tak, aby rostla. Musíme být schopni podpořit všechny různé komunity, pokud jde o lidská práva, o jejich schopnost vytvořit si takovou vládu, takové řízení, které by chtěli. Vážená paní předsedkyně, já takto pracuji samozřejmě eh, ve spolupráci s kolegy, nejenom jde o Andrise Piebalgese, ale také spolupracuji s paní komisařkou Georgievou, se kterou spolupracujeme v, te, v těch oblastech, které byly postiženy krizemi, například Pakistán, Japonsko, kde došlo k tsunami. Týká se to taky, také těch zemí, které zaznamenaly různé turbulence, například Jemen. Tam spolupracujeme na tom, abychom zajistili, že bude dostatek potravy pro všechny občany. A vytváříme také krátkodobé strategie, stejně tak jako dlouhodobé. Dále zaměřujeme se na ty země, kde se musíme zapojit, jako je například Jižní Súdán. Situace v současné době je tam velice obtížná a možná se k tomu ještě dostaneme později. Vytvoř, vytváření takovéto spolupráce mezi různými institucemi, mezi našimi týmy, to je něco, do čeho jsme se všichni zapojili a snažíme se, aby to fungovalo. Já nebudu předstírat, že nemusíme hledat způsoby, jak spolupracovat. Protože vytvoření nové takovéto služby, služby pro vnější činnost, znamená, že musíme hledat způsoby nové interakce. Úředníci musí zajistit, že budeme spolupracovat co nejkoherentněji. Já bych chtěla vzdát hold všem zaměstnancům EEAS a DEVKA e a dalších útvarů. Všem těmto lidem chci poděkovat za práci, kterou společně odvádějí. Naším hlavním cílem je zajistit tyto cíle, tedy bezpečnost a mír, ekonomický růst a prosperitu a budování partnerství. Už jsem se zmiňovala o tom, že před námi stojí velké výzvy po celém světě, ale také jistě víte, že my se snažíme zajistit takové okolnosti, v rámci kterých budeme moci předcházet konfliktům. Takovým konfliktům, které by se rychle mohly proměnit eh, ve velké výzvy v různých částech světa. Lidé, kteří se nachází v oblasti konfliktu, musí například eh, trpět eh, různé problémy, děti nechodí do školy a tak dále. Nic nezničí bohatství rychleji než válka. To znamená, že musíme vytvořit souhrný přístup, který nám zajistí jednak humanitární podporu, ale také podporu míru a bezpečnosti. Jeden z příkladů, který se nabízí a, kterého my se účastníme již několik let, ale nyní máme takovou Eh, soubornější strategii, to je africký roh. Máme přístup, v rámci kterého se zaměřujeme na řadu různých aspektů. Například snažíme se vyřešit problém pirátství. Piráti, který nyní už nepůsobí 11 tisíc námořních mil od pobřeží, ale 110 tisíc mil od pobřeží a ovlivňují ty, kteří se snaží obchodovat v této oblasti. Týká se to nejenom zemí této oblasti, ale mnoha zemí světa. Hrozí tam riziko přepadení a zajetí. Země v této oblasti se obávají, že to bude mít negativní dopad na jejich ekonomiku, obchod a turismus. To vše vede k tomu, že příslušné země nejsou schopny se ekonomicky uspokojivým způsobem vyvíjet. A my také musíme zajistit, že potravinové programy budou moci zajistit a doručit potraviny nejzranitelnějším osobám na světě. V současné době je zajato pět lodí, někdy to může být až 12 nebo 13 lodí a také podporujeme nebo poskytujeme podporu v podobě helikoptér. Já jsem se zúčastnila mise přímo na místě a slyšela jsem během této návštěvy, že musíme vyřešit ten problém hlavně na pevnině, protože tam leží ten největší problém. Takže musíme přesvědčovat eh, ty, kteří by mohli být náchylní k tomu, aby se vydali na cestu pirátství. Může se jednat o mladé lidi, dokonce někdy hochy, které láká případný výdělek, který je mnohem větší než ten, který si mohou zajistit na pevnině. Takže my musíme zajistit, že naše politiky a strategie se zaměří na všechny tyto aspekty. My se spoléháme také na vedení e, této oblasti. Jedná se o Somálsko a Puntland. Dále Kenia, Seychely, Mauritius. Všechny tyto země v, oblasti, v této oblasti by měly spolupracovat tak, aby nalezly vhodné řešení. My na to můžeme spolupracovat s nimi, takže potřebujeme politické řešení, humanitární programy a také podpůrné mise, pomocí kterých zajistíme, že eliminujeme riziko přepadávání lodí. A také zabráníme nebo zajistíme doručení potravinové pomoci. Když hovoříme o zajišťování prosperity, musíme se zamyslet nad úlohou, kterou můžeme hrát v oblasti zemí AKT jako celku. A já vím z tohoto výboru, že práce, kterou vykonáváme v této souvislosti, je velice významná. Musíme zajistit, že toto bude, pro, uh, eh, bude probíhat v rámci strategického rámce. Vy jistě víte, že EEAS nyní bude zahajovat spolu s DEVkem eh, programovací činnost na roky 2014 až 2020. A já velice uvítám podněty z tohoto výboru a Evropského parlamentu. Od Louis Michela, který je spolupředsedou Společného parlamentního zhromáždění ASP a také od všech ostatním. Je opravdu velice důležité, abychom navazovali na zkušenosti a znalosti, které máme a na základě toho se zaměříme na to, jak postupovat v budoucnu. Musíme vytvářet soub, souhrný přístup, souborný přístup, kde rozvoj bude v centru toho, co děláme, ale také musíme zajistit, že to bude propojeno s stabilními a pevnými institucemi, které zajistí demokracii. To je také v centru naší pozornosti. Když se zabýváme eh, agendou pro změnu, vím, že jsme to projednávali s Andresem Piebalksem, který se účastní našich eh, programů pomoci a zajišťuje, že se dostanou vhodným způsobem přímo k postiženým lidem. Toto všechno musí zapadat do širšího rámce. Do takového rámce, který uznává, že nejchudší lidé nejsou vždy v nejchudších zemích. Nejchudší osoby mohou často žít v zemích, které my můžeme popsat jako středně bohaté země. A to také představuje příležitost. Když vytváříme naše partnerství s těmito zeměmi, spočívá to v tom, že jim musíme umožnit vytvářet si takové efektivní programy, které jim umožní postarat se o ty nejchudší lidi v jejich společnostech. Je kritické, že když budeme my provádět naši práci, bude to probíhat v rámci partnerství s nimi. To se z mnoha důvodů neděje. Někdy zatím stojí politické důvody, například ti, kteří mají finanční prostředky, tak si je chtějí ponechat i nadále a proto nedochází k požadovaným efektům. Často problém spočívá v institucích, které nejsou schopny zajistit fungování systému přímo na místě. Potřebujeme tedy souborný přístup a my musíme také podporovat eh, vhodnou infrastrukturu. Musíme podporovat rozvoj místní ekonomiky, musíme zajišťovat rozvoj místního vzdělávání pro mladé lidi v dané oblasti. Dále je nutné mít k dispozici infrastrukturu, která jim umožní eh, dostávat produkty na místní trhy efektivně. Já jsem to velice dobře viděla například na Haiti. Tam jsme se zaměřovali na to, co můžeme udělat v různých částech ostrova a zjistili jsme, že musíme hlavně se zaměřit na infrastrukturu. Tak, aby místní obyvatelé mohli nejenom eh, pěstovat, ale také například zpracovávat výrobky a dostávat je na trhy. Dál musíme vytvořit eh, vzdělávací příležitosti pro tyto osoby tak, aby mohly vytvářet nové zboží a mohli se zapojit do celého toho procesu já nechci zase hovořit příliš dlouho, abych také nechala dost času pro vaše připomínky a dotazy, ale v našich vztazích s těmito zeměmi je něco eh, velice zásadního. Některé z těch zemí eh, si vedou docela dobře, ale svým občanům eh, neumožňují úplně zcela, aby se podíleli na bohatství. Není to vždy v praxi jednoduché, musí se postupovat ze zdola nahoru, ale také ze zhora hora dolů, spustit efektivní programy, které se pak zakoření tak, aby lidé eh, dole měli eh, možnost se rozvíjet a pomoci sobě a své společnosti. My eh, s těmito zeměmi pracujeme velice úzce, někteří jsou strategickými partnery, některé jsou země, které se dostávají do lepší situace a my se snažíme pomáhat těmto zemím, aby mohli pomoci svým občanům a dovolte pár slov ke klimatickým změnám. Já jsem se zmínila již předtím, že se jedná o specifické téma a my musíme do tohoto tématu začlenit i naši rozvojovou práci. To především platí pro ty malé země, malé ostrovní státy v Tichém oceánu e, a v karibské oblasti, které jsou přímo zasaženi. Ostatně i vy, členové tohoto výboru, jste viděli ty důsledky je třeba, aby náš přístup byl skutečně pevný a e, solidní a silný. Musí e, se nastolit podmínky, aby se eh, podařilo zmírnit eh, důsledky klimatických změn, takové, eh, které jsou a ke kterým ještě dojde. Je třeba promyslet, jak pomoci zemím, které prostě musí dělat věci jinak v důsledku klimatických změn. Pokud vaše úroda je znovu a znovu každým rokem ničena záplavami, tak jak vlastně pomáhat, jak zajistit, aby se podařilo udržet to, co je tak cené pro tato společenství, jak nalézat cesty pro to, aby mohla být poskytnuta podpora, tak aby se, eh, dejme tomu, eh, určité postupy změnily a jak zajistit také propojení mezi naší strategickou činností, to znamená jasné E, jednoznačné cíle a hodnoty, co se týče e, klimatických změn, které budou v dlouhodobém horizontu samozřejmě součástí celosvětového úsilí a jde o to, jak tedy si uvědomit, že rozvoj je a rozvojová pomoc je v, v eh, samém centru našeho snažení. Teď ještě několik slov k Sudánu a Jižnímu Sudánu. Já jsem řekla prezidentovi Jižního Sudánu, když jsem s ním hovořila, že jsem byla skutečně hrdá na to, že mohu být při inauguraci, bylo veliké horko, viděla jsem, jak stoupá eh, na stožáru vlajka tohoto nového nového státu, který je však velice, velice křehký. Jde o pomoc, jde o vytvoření infrastruktury, která je také v tuto chvíli velice křehká. A je zapotřebí sloučit naše členské státy, aby pracovali společně. My jsme v Jižním Sudánu v Džubě pracovali společně, žili jsme ve stejné oblasti, byli tam velvyslanci, šéfové delegací. Je třeba zajistit, aby to programování bylo nastaveno, aby prostě se věci děly, aby e, docházelo k předávání toho, co je důležité. Potom e, samozřejmě jde o konkrétní věci, e, o, dejme tomu, infrastrukturu, letadlo či letiště a tak dále. Podporovat také vztahy mezi jihem a severem a zároveň si jasně říct, že musíme trvat na tom, aby našli řešení, co se týče ropovodu a řešení, co se týče diverzifikace ekonomiky tak, aby mohli využívat některých dalších aspektů eh, svého, eh, svých států. A ještě pár slov k eh, Burmě. Myanmaru, jak víte, tak tam se chystám v Dubnu. Nakonec jsme si to s... Ready been on all our San Suu Kyi domluvili, že to bude nejvhodnější a chceme se domluvit na další spolupráci. Musíme eh, samozřejmě eh, mít jasná očekávání pro eh, tuto zemi. Musíme chtít určité jasné cíle. To znamená volby, to znamená propuštění politických vězňů, to znamená humanitární pomoc, aby k ní byl přístup, aby ona měla přístup na různá místa přeji vlastně e, hlavně úspěch všem těm, kteří e, e, pracují na reformách a na svobodě. A pokud vše půjde dobře, tak já eh, pojedu na místo, abych tam otevřela kancelář EEAS eh, e a eh, Evropské unie a podpořila snahy místních. Mohla bych hovořit o dalších mnoha místech na světě. Mohla bych hovořit o Afghánistánu, o neuvěřitelné práci, která je realizována našimi delegacemi napříč Afrikou. Oni pracují s různými pracovišti Evropské komise a s řadou členských států. A vy víte, že mě jde především o dva cíle. Za prvé e, větší soudržnost mezi tím, co dělá jí instituce a co dělají členské státy, abychom zajistili, že peníze na rozvojovou pomoc dokáží pomoci ještě víc než doposud. Jde o to činit e, úspory z rozsahu a je tedy zapotřebí, abychom se především shodli na tom mezi sebou, čeho chceme a můžeme dosáhnout. A to vše musíme činit v partnerství. V partnerství s těmito zeměmi, v partnerství s mezinárodními organizacemi, kde samozřejmě spolupráce především s OSN je obrovsky významná ale také e, v partnerství s vámi. A to samozřejmě platí i pro Evropu 2020, platí pro všechno, co děláme. A závěrem dovolte jeden příklad, e, kterým bych chtěla ilustrovat, jak je toto tak významné. Jde o to, aby práci, e, kterou realizujeme, jsme dokázali posunout dál. Abychom totiž naznačili i soukromému sektoru, že stojí za to investovat. Abychom také přesvědčili Evropskou centrální banku, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby investovali. Aby investovali a pomohli především malým a středním podnikům v zemích, které prodělávají změnu, v zemích, které prostě eh, by pomocí těchto malých a středních podniků mohli eh, posílit eh, tu páteř kostru svého budoucího rozvoje a prosperity. A Musíme samozřejmě spolupracovat s poslanci a chci tady vzdát hold vám, poslancům Evropského parlamentu. Naše spolupráce s, eh, od samého počátku je úžasná. Eh, vím, že tady jsou přede mnou lidé, kteří se zúčastňují nejrůznějších eh, aktivit všude ve světě a kteří se snaží zajistit také tu následnou kontrolu prováděných kroků. Poslanci se také někdy zúčastňují cest se mnou do těchto zemí a e, ukazují, jak významná je demokracie e, jak, a snaží se podporovat e, ty, kteří na místě tvoří novou politickou, nová politická společenství. Jde třeba o podporu ženských hnutí v Libyi, jde o podporu různých politických hnutí v Tunisku, v dalších zemích, prostě prostřednictvím schromáždění AKT, prostřednictvím dalších různých for eh, se dělá hrozně moc. Není možno tuto práci podceňovat, je obrovsky cená. Já vám mohu říct ze svého pohledu, že to není pouze práce respektovaná, ale práce, která hraje obrovsky významnou roli. A tím jsem chtěla zakončit své úvodní slovo. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, Lady Štanová. Nyní předáme slovo kolegům. Víte, že jsme omezeni časem, budeme za chvíli hlasovat, takže dvě a půl minuty na jednu otázku. To je návrh, který vám předkládám. Když si vyslechneme čtyři otázky, protože jich máme spoustu, tak umožníme Lady Eštonové, aby odpovídala průběžně. Začne pan Mitchell. Děkuji, paní předsedkyni. Předsedkyně, Nejprve bych chtěl přivítat a poděkovat paní Ašnové. Děkuji také za pomoc ze strany EEAS. Myslím si, že dnes odvádí dobrou práci a doufáme, že tomu tak bude i v budoucnu. Měl bych jednu obecnou otázku. Pokud je o měření úspěchu rozvoje, máme rozvojové cíle tisíciletí, MDG, ale jaké jsou cíle EU? Jak měříte ze střednědobého a dlouhodobého hlediska cíle EU? Jak to měříte, jak zajišťujete koherentnost? My jsme vyčlenili 30 milionů eur na zajištění lepší koherentnosti během uh, volebního období parlamentu a jak se to tedy plní. Dále by nás zajímalo, pokud je o Fidži, dále uh, situace v Syrii a manská komunita. Jejich praxe se nezměnila, jsou to pacifisté, kteří, eh, kterým nyní hrozí útoky, takže zajímalo by nás, aby jsme jim mohli poskytnout nějakou zvláštní podporu, pomoc. A ještě bych vás chtěl požádat, abyste se vyjádřila ke křesťanům v Nigérii. Už od Vánoc dochází k obrovským útokům na křesťany v této oblasti. Je to alarmující, zvláště to, co se stalo včera. Já ne, už to nebudu dále protahovat, ale rád bych, pokud byste se mohla vyjádřit ke všem těm eh, věcem, které jsem zmiňoval. A ještě jsem chtěla říci, že my vás máme popisovat jako vysokou představitelku EU pro zahraniční politiku a já bych rád, pokud byste mohla mít nějaký titul um, evropská delegátka nebo něco podobného, protože pokud vás lidé nebudou považovat za tvář EU, uh, eh, bude to problematické. A já myslím, že byste tedy měla mít nějaký takovýto pracovní titul. Děkuji. Merci, monsieur Mitchell. Děkuji, pane Mitchelli. A nyní pan Cortes Lastra má slovo. Děkuji mnohokrát, paní uh, předsedkyně. Je pro nás ctí, že můžeme přivítat mezi námi eh, paní Eštonovou. Již několikrát jsme měli možnost eh, spolupracovat. Také se náš výbor zviditelní a také to svědčí o tom, eh, že Evropská unie se stává důležitým hráčem na světové scéně. Navíc je možné zde realizovat velkou práci z hlediska boje proti chudobě. V každém případě bychom vám chtěli vyjádřit velkou podporu, ať už se jedná o uchování současné úrovně financování, eh, řešení krizí. V každém případě bychom nebyli rádi, kdyby eh, finance na rozvoj se snižovaly. Naše eh, skupina podporuje komisi z hlediska jejího diverzifikovaného přístupu, ale ne za jakoukoliv cenu. Naším hlavním cílem by mělo být snižovat chudobu a zajistit konzistentnost eh, politiky a podporovat spolupráci. Moje skupina mm, zvlášť klade důraz na konzistentní spolupráci v otázkách rozvoje. Proto podporujeme eh, cíle milénia, která jsou velice důležitá právě proto, abychom zvládli chudobu. Chtěli bychom vědět, jaké stanovisko v současnosti zaujímáte z hlediska cílů milénia po roce 2015. Paní Eštenová, v současném světě chudoba roste, eh, rozšiřuje nerovnosti, zvláště také v Latinské Americe. Vidíme, co se stalo v Mexiku a v Brazílii které představují eh, právě příklad nevyváženosti a chudoby. Latinská Amerika má 70 milionů lidí, kteří žijí pod Prahem chudoby. A také mnoho zemí patří eh, k té první desíce nejchudších zemí. Evropská unie poskytuje pomoc těmto zemím v rámci asociačních dohod. A toto umožňuje pozitivně přispět ke snahám vyřešit tyto problémy chudoby. Nenastala doba, abychom se tohoto všeho nyní vzdali. Myslím si, že musíme změnit zaměření naší politiky. A proto si by, bych se chtěla zeptat, podpořila byste konzistentní strategii z hlediska odebrání eh, pomoci těm lemím Latinské Ameriky, které mají průměrné příjmy. Chci vás upozornit, že není dobré, pokud překročíte vaši řečnickou dobu, je to ke škodě vašich eh, kolegů. Pan Gerenc má slovo. Děkuji. Právě mi jste přiklepla minutu, které jste vzdal pan Mitchell. Minulý rok paní Ashtonová nás eh, tady navštívila. Měla jste možnost nás navštívit více, ale je vidět, že jste toho opravdu nezneužívala. Já se domnívám, že se musíme podívat na to, jakým způsobem 27 členských států Evropská komise přispívají k této rozvojové pomoci. Nicméně v této situaci je dosti nepříjemná atmosféra. Minulý rok po různých komentářích, které jsme si vyslechli, jsme si uvědomili, že v bilanci je mnoho bodů, které ještě nejsou uspokojivé. Evropská unie se snaží být tím efektivním a ambiciózním hráčem, který by byl konzistentní z hlediska rozvojové pomoci. A Evropská zpráva ekonomických záležitostí by měla být řešena a je také očekávána. Ale zde se musíme podívat na některé problémy, například rada. Rada má mm, pololetní eh, zasedání ministrů eh, na pár hodin. Je to velmi obtížné z hlediska těchto 27 států, které přispívají obrovským způsobem k rozvojové pomoci. Druhý prvek. Od doby, kdy jste vstoupila do této funkce, jsme svědky toho, co bych kvalifikoval jako rozšiřování eh, hlasu rady a také Například se hovořilo o článku 295 smlouvy, ale jediný signál, které eh, vydala rada v tomto okamžiku, bylo eh, netlačte se do těchto záležitostí, není to vaše věc. Promiňte mi, že se takto vyjadřuje. Takže to je určité opovrhování smlouvy. A nyní se podívám na úlohu komise. Budu hovořit velice poctivě a budu to říkat právě eh, v momentě, kdy jste zde. Z důvodu čitelnosti a přehlednosti politiky komise zůstává jako jediný faktor, který je zodpovědný za rozvojovou politiku. To vám sice neubírá na kompetencích, vy můžete vynikat v koordinaci těchto jednotlivých e, politik, ale vy jste právě o tomto nehovořila, protože e, zde není tato kompetence explicitně vyjádřena. Vy se můžete zaměřovat spíše na obchodní politiky. Jde o to, aby rozvojová politika byla do tohoto přístupu zabudována. Co se týče demokracie, o té jsem již hovořil. A poslední aspekt, o kterém bych se chtěl zmínit, Měli bychom se snažit proto, abychom naplnili určitou potřebu. Já si myslím, že máme velmi dobrou politiku, mohla by být lepší, pokud bychom se snažili zorganizovat také strategickou reflexi. Já si myslím, že to by mělo být centrem této rozvojové spolupráce v Evropě v rámci všech těch kritik, které jsem tady uvedl. Jsou tam prvky, které jsou dobré, ale jsou tam také zjevné nedostatky. Proto no bych byl rád, kdybyste povolila radě, aby se účastnila diskuze s námi ohledně budoucí rozvojové agendy, protože musíme spolu hovořit, musíme si vyměňovat stanoviska ohledně těchto stěžejních otázek jinak budeme všichni hovořit eh, jaksi trochu ke zdi a bude to k neprospěchu rozvojové pomoci Evropské unie. Myslím si, že je opravdu směšné, abychom se omezovali na dvě minuty a půl. Paní Eštonovou vidíme jenom jednou ročně, je to opravdu škoda. Vy jste měl tři minuty třicet a potom budeme hlasovat. Já tady mohu zůstat až do 20 hodin, mě to nevadí. Ale nejsem si jistá, že všichni s tím budou souhlasit. Takže nyní si předám slovo. Vy jste se mohl vyjádřit úplně do konce, ne? Takže všechno je naprosto v pořádku. Takže já si předám slovo. Já jsem byla třikrát na Haiti, paní Štonová, šest měsíců po tom zemětřesení, potom na prezidentských volbách a minulý měsíc a chci říct, že vám asi není nutné připomínat, že Evropská unie a evropští občané dali najevo bezprecedentní solidaritu s haitským lidem. Já jsem si na místě nicméně uvědomila, že ano, jsme prvním dárcem humanitární pomoci na Haiti, ale politický dialog mezi delegací Evropské unie a orgány e, na ostrově je velice omezený a toto říkám ještě opatrně. Já jsem se setkala s e, prezidentem Michelem Martelly 12. ledna, e, hovořili jsme Eh, samozřejmě o všech možných otázkách, politice, školství a tak dále, zemědělství a eh, tam zdá se eh, došlo k tomu, že vy údajně dáváte přednost dvěma, třema hlavním cílům v zemědělství, velké, velkým firmám a že se vlastně nezohledňují ty malí výrobci, malí pěstitelé, takže to je právě to, na co my jsme se snažili snažili soustředit. Takže co eh, k tomu můžete říct? Možná, že vás teď nechám odpovědět na tyto dotazy, které již zazněly. Děkuji. Jak dlouho mám na to, abych mohla odpovědět? Kolik jste mi vyměřila času? Já se omlouvám, pane Mitchelli, jak, jak měřit úspěch rozvojové pomoci? To je strašně zajímavá otázka. A s kolegou Pítbalsem se tím zabýváme. Jak lépe měřit úspěch? Můžeme eh, činit různá měření a dostáváme se k jakému obrázku skutečnosti. Opravdu se hodně tvrdě snažím o to, aby toto bylo účinné, aby to bylo vypovídající. Jistě můžeme měřit, eh, dejme tomu, eh, vzdělanostní životní úroveň, můžeme měřit eh, to, do jaké míry a kolika lidem se podaří vymanit se z eh, nejnižších příček eh, společnosti, z chudoby. Prostě my se snažíme v tomto směru i společně s členskými státy. Já se pokouším být dostatečně tvůrčí v této oblasti a myslím si, že to bude naší prioritou. Je to zcela bez pochyby součástí naší agendy a to, co jste řekl o těch 30 milionů miliardách eur je velice případné. Eh, ano, změnila jsem si svůj eh, titul na delegátku. A ohledně Sýrie, my jsme se, a pardon, ještě z Fidži, my jsme se snažili eh, právě Eh, hlavně pomoci místnímu obyvatelstvu i při tom pozastavení pomoci. Každý ví, že když se pozastaví pomoc nějaké zemi, tak nejvíc trpí a všichni to vědí, ti, kteří jsou na, tom, na těch spodních příčkách žebříčku. Takže my jsme se snažili tu pomoc eh, dobře cílit. A pak eh, je to samozřejmě ještě otázka těch legislativních norem o veřejném pořádku a o tom, že by to mělo být zmírněno my se snažíme velmi těsně spolupracovat se všemi zeměmi a organizacemi, aby e, věci byly přizpůsobenější e, tomu, co děláme. A teď ještě stručně k Sýrii. Jedna z věcí, o kterých jsem hovořila s představiteli opozice, je otázka e, začlenování. Je opravdu zapotřebí, aby ti, kteří e, jsou z různých náboženských e, směrů, a teď e, především se chci soustředit na křesťany, byli součástí Syrie a aby si nemysleli, že to, co se odehrává, je pro ně vlastně ničivé. To je obrovsky důležité. My jsme o tom hovořili i s ministrem zahraničí ve Spojených státech, jak zajistit tuto inkluzivitu, toto začlenování, protože to chceme, aby probíhalo. A teď k Nigerii. Tam je otázkou, zdali křesťané jsou přímým cílem těch eh, jednotlivých eh, eh, kroků, ale ono je to opravdu obtížné zjistit přesně, co se tam děje. Prezident se snaží tuto situaci řešit a já si myslím, že to dělá takovým způsobem, který zase je motivován tou snahou po začlenování. My tyto situace samozřejmě, situace samozřejmě každodenně sledujeme a pravděpodobně víte, že Gimlich, to znamená jednání s eh, ministry zahraničí, je také eh, fórem, kde se tyto věci eh, diskutují. Pane Kotasi Lastra, vy jste hovořil o Latinské Americe, o Jižní Americe. Ano, byla jsem v Brazílii i v Mexiku. Je to součástí mé práce ohledně strategického partnerství, par součástí G20. Otázka udržitelného rozvoje byla s Mexičany ženy vlastně hlavním tématem e, na jejich přání a já jsem o těchto věcech diskutovala také v Brazílii. E, samozřejmě není v sporu o tom, že tyto země potřebují i nadále mít přístup a budou mít přístup k regionálním fondům. Je to důležité, ale my chceme vytvořit strategii e, pro celý region a já do toho chci vložit dostatečné množství úsilí a energie. Eh, pane kolego, já bych ráda chodila častěji do vašeho výboru. Naprosto souhlasím s vámi, eh, že eh, po, přijetím, po přijetí Lisabonské smlouvy to prostě pro vás není úplně ideální a já už jsem vás také požádala společně s předsedkyní vašeho výboru dánského ministra, aby se e, e, s vámi sešel. A také jsem požádala kyperského ministra, aby tak učinil. Myslím si, že jeden z důsledků Lisabonské smlouvy je vlastně právě bohužel to, že nedostáváte to, co potřebujete. Bohužel já prostě chci, aby ministři sem chodili častěji a dávali vám ty politické informace z rady a doufám, že tak také e, bude učiněno. Eh, myslím, že samozřejmě eh, je komise eh, za volantem, kolega Pixbal a já pracujeme velmi těsně společně. Já musím říct, že to tak prostě funguje oběma směry. Jde o to, že se soustředujeme na takový soudržný přístup, Máte, máme určitou strategickou vizi toho, eh, co chceme dosáhnout. Nevytváříme si své agendy někde v koutě stranou od ostatních, ale eh, máme eh, mm, nastavenou dobře spolupráci. Je to prostě postupující práce, pokračující práce, která v žádném případě nekončí. Chceme takto postupovat i nadále. A ještě k Haiti. Chtěla bych říct, že tady se vlastně objevuje celá řada témat. E, snažíme se posunout vládu e, země, aby e, prostě věci uchopila do svých rukou. Tam vlastně pomoc přichází již nějakých 55 a 50 let a přitom se tam řeší stále některé ze základních otázek. Teď je to otázka výstavby infrastruktury. My se snažíme pracovat s místními společenstvími, Eh, umožnit eh, zemědělství, aby se rozvíjelo. Také to chceme propojit s možnostmi dalšího vzdělání, eh, školení, odborné přípravy, prostě jaké druhy plodin, jaké Eh, jaká eh, půda je optimální pro co. Na to samozřejmě teď tady odpovědět nemohu, ale chci říct, že Haiti pro mě je příkladem země, kde prostě musíme zajistit maximální úroveň soudržnosti mezi členskými státy a institucemi, a to i eh, na úrovni mezinárodní. Nejde o to tam jenom dále eh, prostě posílat pomoc, ale umožnit především zemi, aby se sama eh, postavila na nohy, aby se sama začala eh, starat o svůj další rozvoj a rozvíjela svoji ekonomiku a další stránky života. Děkuji. A teď pan Biden. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme tady v nedostatečně rozvinutém výboru a z toho důvodu eh, musím použít angličtinu a nejsem tak dobrý v angličtině jako vy, paní Eštnová, ale pokusím se to vyjádřit, jak to půjde. A abych nebyl tak harmonický jako ostatní, musím vyjádřit některá očekávání, která ovšem nebyla Eh, splněna během, vaší úvodní, během vašeho úvodního proslovu. Já bych totiž očekával od vás, že budete hovořit o některých závažných otevřených problémech, o krizích, které se přímo dotýkají toho, co děláme my v rámci eh, výboru pro rozvoj. Jde tedy o humanitární a rozvojové problémy. My v Evropě v současné době čelíme známé krizi, kde máme všechny tyto prvky. Máme tam nedostatečný rozvoj, chudobu a humanitární krizi. To začíná palestinským problémem a jde to až k náhornímu Karabachu. Vím, že se opakuji, ale budu se opakovat i nadále a to proto, že jsou to problémy, ve kterých podle mého názoru musíme mít pocit, nebo ve kterých, když vy přijdete do našeho výboru nebo do AFETu, tedy problém, jde o problémy, kde my musíme říci nebo mít pocit, že jsme přispěli jako Evropa k řešení. Ať už se jedná o západní Saharu, o palestinský problém, nebo ten náhorní Karabach, jak už tady zaznělo, nebo jiné problémy. Protože když vy tam jedete a podíváte se přímo na místo a vy tak činíte, já vím, že vy cestujete a díváte se, co se v praxi děje, vím, že se tomu nevyhýbáte to také stojí za zmínku. Ale my ty problémy musíme řešit. A já bych tedy byl velice šťastný, pokud vy, když přijdete do našeho výboru, byste řekla, my pracujeme na těchto problémech, možná byste mohla říct si, můžete nám pomoci, nebo je vám jasné, jak ty problémy řešit, jak k ním přistupovat, jak bychom měli být méně hypokritičtí. Například, když mluvíme o Sýrii a o kritice taktiky VETA, těch velkých pravomocí. Ano, v Číně, Čína a Rusko hrají špinavou hru, ale je to stejná hra, kterou Amerika hraje vždycky ve chvíli, kdy se jedná o její zájmy. A my tomu napomáháme. Takže my bychom neměli dělat to, za co kritizujeme ostatní. Myslím, že se mi to podařilo říct jasně. Očekávám, nebo očekával bych, že vy přijdete do našeho výboru s nějakými konkrétními iniciativy, iniciativami a nápady, jak problémy vyřešit. Děkuji, dále má slovo paní Keller. Thanks a lot. Um... Děkuji. Po všech těchto informacích eh, o tom, co se děje v v, ve světě, bych se vrátila k evropským politikám. Děkuji vám za to, že jste se dostavila. Mám hodně otázek, ale pokusím se být stručná. Takže za prvé, zajímalo by mne, jak přesně přistupujete k politice eh, rozvoje v rámci EEAS. Dále by mě zajímalo, jaká je aktuální situace, pokud je o pracovní memorandum mezi DG DEVCO a EEAS. A potom omlouvám se, že přeskakuji, pokud je o témata, ale vy jste se zmiňoval o tom, že by pro vás bylo užitečné mít podněty od parlamentu a já souhlasím s tím, že naše podněty mohou být někdy velice užitečné, ale bohužel to nikdy není zohledněno. Když se podíváme na strategické dokumenty přímo pro konkrétní země, to tam nikdy nefiguruje. Takže aby tento, tyto užitečné podmě, podněty k něčemu sloužily, měli bychom mít také nějakou formální možnost to využít. Například vy jste zmiňovala delegované akty a tak dále. Takže Podpořila byste parlament v jeho žádosti mít větší vliv formálním způsobem? A nakonec, a to v neposlední řadě samozřejmě, tady máme tu agendu pro změnu. Změnu, kterou vypracoval pan Biabax. A dnes dopoledne jsme tady měli zástupce komise, který říkal, že naše nové politiky rozvoje agenda pro změnu. A mně to znělo tak, že máme něco nového a ten evropský konsenzus už je neplatný, nebo alespoň není tak platný, jako byl v minulosti. Takže jaká je přesně e, pozice této agendy pro změnu z vaší perspektivy? Jak na to nahlížíte vy? A také by mě zajímalo, jak budete pracovat na její implementaci. A poslední otázka. Agenda pro změnu se hodně zmiňuje o otázce řízení. To je ale tak trochu v rozporu s rozvojem, protože podle toho existuje možnost konfliktu. A jak vy se domníváte, že bychom měli k tomu konfliktu um, přistupovat, aby příslušné země měly uh, mít všechno na starosti a řídit to, ale zároveň, abychom zohlednili také otázku toho řízení. Děkuji vám, dále má slovo pan Deva. Děkuji, paní předsedkyně, pouze velice stručně. Chtěl bych poblahopřát paní Eštnové za všechno, co provádíte. Například v Sudánu se vám podařilo být úspěšná. Prezident Bashar je odpovědný za zabití velkého počtu osob, dokonce i dnes. Například v Syrii, nebo například dnes se mluví o e, Syrii hodně v novinách. A měl bych tři otázky. První otázka se týká korupce. Náš výbor zjistil, že asi 700 miliard dolarů se dostává do EU a západních ekonomik z rozvojových zemí. A toto jsou špinavé, nezdaněné, nehlášené peníze. Nedávné zprávy říkali, že pouze Indové mají 3 biliony dolarů, které jsou schovány na různých účtech a 700 miliard EU je několika násob, násobek rozpočtu, který tam zasíláme. My tedy zasíláme určité financování do těchto zemí, ale z jejich strany potom v podobě špinavých peněz získáváme například desetinásobek této částky. Takže pokud bychom tam ty peníze mohli v příslušných zemích udržet, myslím si, že by to pomohlo ty země e, rozvíjet. Potřebujeme vytvořit strategii zaměřenou na to, aby tyto finanční prostředky zůstaly v daných zemích. Druhá otázka je Argentina. Dnes jsme se dočetli, že Spojené království Eh, poslal Argentině 450 milionů liber podobě pomoci a zároveň Argentina, Argentina nám ale eh, vyhrožuje. A mě by zajímalo, zda byste se na to mohla zaměřit, abychom byli koherentní. Jak můžeme Argentině zasílat peníze v podobě pomoci, kterou Argentina potom možná využije uh, za účelem útoku na nás. To bychom měli zastavit. A třetí otázka, to je věc, která mě zajímá. Jde o zprávu, kterou jsme vydali, jde o jezera v Himalájích. Protože to nesouvisí s klimatickými změnami, ale v Himalájích je 8 eh, jezer, 203 z nich je případně eh, nebezpečných a 1,3 eh, miliard osob to ohrožuje. Mě by tedy zajímalo, zda by všichni, všechny země, které jsou v okolí této oblasti, mohly spolupracovat, včetně Číny. Děkuji, dále má slovo pan Kačmarek. Pani, děkuji, paní předsedající, e, paní vysoká představitel. Děkuji, paní předsedkyně, vysoká představitelko. Děkuji za vaši přítomnost a za vaši prezentaci a odpovědi. Chtěl bych vám také poděkovat za rozhodnutí, které bylo e, přijato včera ohledně Běloruska a stažení evropských e, velvyslanců z Minska. Jenom stádlivě to vypadá, že toto téma nesouvisí s rozvojem. Toto rozhodnutí, které bylo rychlé, bylo jednoznačné a adekvátní z hlediska situace. Podle mého názoru záměr na vytvoření ESVČ se právě opíral o tuto možnost přijímat jednoznačná a adekvátní řešení a rozhodnutí. A běloruský příklad je velmi e, příkladný a my očekáváme mnoho takovýchto jednoznačných, rychlých e, rozhodnutí. Mám jednu otázku ohledně budoucnosti. Jak víte, z hlediska cílu rozvojové pomoci jsou velice důležité hm, cíle milénia. Tato, tyto cíle se mají realizovat do roku 2015. Někteří tvrdí, že jednání na úrovni OSN již pokročila z hlediska hm, dalšího období. Jedná se o strategické zaměření. Co bude pro nás hlavním cílem po roce 2015 z hlediska rozvoje? Co bude úlohou Evropské unie v této oblasti a jakým způsobem bude přispívat EU po 2015 v tomto rozvoji? Takže paní Eštonová, máte slovo. Uh, uh. Děkuji, paní předsedkyně. Můžeme skutečně eh, říct oprávněně, že ta diskuze je obrovsky eh, široká a různorodá. Nejprve tedy bylo řečeno společná řešení pro eh, vypořádání se s těmi problémy. A tady, myslím, musíme vidět dvě věci. Za prvé, Evropská unie hraje skutečně zásadní roli Eh, ve vztahu k palestinským orgánům, ve vztahu k eh, řešení eh, problému mezi Izraelem a Palestinou, které musí obsahovat vytvoření dvou států. A pak je tady ještě otázka Náhorního Karabachu. Já jsem byla nedávno v Arménii a hovořili jsme tam o tom, co Eh, můžeme učinit proto, aby na eh, hranicích vládlo větší eh, takové klidnější prostředí, větší míra důvěry. Já jsem z toho konfliktu skutečně hodně nervózní. Musí ovšem projevit vůli obě strany. A zpátky e, k palestincům a Izraelcům. Oni prostě musí s určitými věcmi obě strany souhlasit. My to za nimi nemůžeme učinit. Musíme pr- pr- pracovat dále s Armény, s Azerbajdžánem, s Izraelci, s Palestinci. Prostě e, všichni e, si tohle musíme uvědomit a snažit se podporovat takové řešení, které by pomohlo lidem. Kdybych měla nějaký kouzelný způsob, jak to vyřešit, tak bych to učinila. Byla jsem tam nedávno třikrát jako jediná a můžete očekávat, že tam budu jezdit i nadále. Skutečně ano, já vidím také důsledky té tragédie. Vidím eh, to, jak je ta země rozervaná. A eh, také na druhé straně vidíme eh, výsledky naší naší činnosti, to, čeho jsme dosáhli, když to není samozřejmě dost. Takže musíme e, se snažit věci e, řešit dál, ale nejsou tady nějaká kouzelná zázračná řešení, které my jako Unie můžeme někomu vnutit. Musíme být e, důslední, ta sídla nových osadníků jsou nezákonná podle mezinárodního práva, musíme na to i nadále poukazovat. Je tady prostě skupina zemí, které v tomto směru směru vidí věci obdobně a my s nimi musíme pracovat. Je to Jordánsko, jsou to další země, ale opakují, kouzelná zázračná řešení neexistují. Takže asi tolik bych řekla k těmto věcem. Ono to platí i pro západní Saharu, podporujeme to, co dělá OSN, platí to také pro další oblasti eh, takzvaných těch zmražených konfliktů, které ale mě osobně vůbec zmražené nepřipadají, když tam pak jedu. Musíme být silní, musíme být tvůrčí, musíme být na místě. Prostě musíme eh, tam být přítomní. Evropská unie eh, je také uznávána jako eh, orgán, který je přítomný, který věci dělá, ale řešení musí být nalezeno tak, že si ty jednotlivé zúčastněné strany sednou kolem stolu a pokusí se najít kompromis. Já se pokusím ještě odpovědět tady paní kolegyně na její otázku. Když jsem poprvé slyšela o myšlence soudru, soudržné politiky v oblasti rozvoje, tak mi to trošičku dělalo problém to pochopit. Pro mě e, to bylo samozřejmé. Prostě soudržnost musí být e, v politice rozvoje přítomná, ať už se jedná o investice, o klimatické změny, o další věci. Prostě jde o rozvoj. On ten rozvoj není pouhá pomoc. Rozvoj e, zahrnuje všechny věci, které mohou zpět k zásadní změně. A to je přesně to, čeho jsem chtěla dosáhnout svým předchozím projevem. Je potřeba mít dlouhodobý strategický rozvoj, vytvářet takové eh, situace, aby ty země mohly skutečně uspět. A to eh, do toho spadá vlastně vytváření demokratických eh, institucí, vláda práva, nevládní organizace, občanská společnost, všechny tyto jednotlivé stavební prvky, které umožňují vytváření eh, rozvojového prostředí pro rozvoj, školy a tak dále. To všechno tam patří a my uvnitř komise se snažíme vytvářet takové cesty, které by toto umožňovaly. Není to vždy dokonalé, dokonalé, ale je to eh, předmětem našeho zásadního úsilí. Eh, myslím si, že tady už jsou v tomto směru eh, určité systémy, které jsme nastavili a které fungují dobře, alespoň tak to vnímám, tak o tom také slyším. Je zapotřebí také, aby v chvíli, kdy nabízíme určité služby a tak dále, tady existoval na druhé straně institucionální rámec. Samozřejmě Eh, my velmi pevně vnímáme to, co dělá váš výbor. Velice často během svých cest a během své práce eh, vidím, eh, že určité myšlenky, určité Eh, aktivity a tak dále, eh, pocházejí právě od vás. Bohužel to možná ne vždy eh, zase zpátky takto sdělíme vám. A teď ještě k těm aktům v, dele, v přenesené pravomoci. Já už jsem se v minulosti setkávala s poslanci a hovořila o zapojení do demokratických institucí, tak v tomto směru musíme pokračovat i dále. Agenda pro změnu. Tady mi bylo řečeno, zdali to na nahrazuje ten konsensus. Ne, my to chceme akorát všechno zkvalitnit, nalézt cesty, které by umožnily, abychom ty zdroje, které máme k dispozici, byly využívány co nejúčinnějším způsobem. A tady se dostávám k těm předchozím otázkám, k tomu, jak eh, měříme úspěch, jak měříme eh, eh, účinnost té rozvojové pomoci. Ona je to veliká výzva pokusit se zajistit, abychom opravdu pomohli těm úplně na dně, abychom se ujistili, že se ty peníze dostaly až k ním. A e, toto je v centru našeho úsilí v současné době. Pan Diva. E, nechat ty peníze v dané zemi. To je skutečně zajímavá otázka, protože na jedné straně dostat rozpočtovou podporu, abychom mohli pracovat efektivně, znamená, že pomáháme těm zemím, aby se e, naučili si své věci e, účinným způsobem spravovat sami. Tady musíme ještě komunikovat s účetním dvorem a zajistit, aby peníze šly tam, kam by měly jít. To je přesně to, čím jsem se zabývala v té e, strategii dobrého sousedství, ta odpovědnost. Občanská společnost také ty Eh, různé nevládní organizace. To do toho patří a my musíme zajistit, aby peníze, které někam vložíme, opravdu eh, dělali nebo umožňovali dělat to, co eh, si říkáme, že jsou naše cíle. Takže musíme s partnerskými zeměmi a s organizacemi pracovat efektivně, aby se ty peníze opravdu dostaly tam, kam mají. V té vaší otázce je ještě řada dalších aspektů, ke kterým se teď v tuto chvíli asi nemůžu ke všem vyjádřit, ale ono se to také hodně týká toho, jakým způsobem spolupracujeme s členskými státy. Třeba Somálsko. E, tam jde o to zjistit, kam potom ty peníze z těch pirátských útoků vlastně míří. To je velice důležité e, e, tam vlastně spočívá zárodek úspěchu potírání toho piráctví. Pak ještě otázka Argentíny. To je eh, zase bilaterální záležitost jednání se svrchovaným eh, státem. My se snažíme i tam podporovat vzdělávání, i eh, tam jednat podpůrným způsobem s těmi, kteří jsou na dně. A pak ještě klimatické otázky a Himaláje tak tady eh, nejsem natolik informovaná, abych vám mohla poskytnout uspokojivou odpověď. Eh, mám takový eh, pocit, ale že je možná dobré sloučit kolem jednoho stolu země, kterých se utyke, určité věci dotýkají velice konkrétně. Ať už se jedná o klimatické změny, ať se jedná o přístup k pitné vodě či dalším věcem. A pan Kačmárek a Bělorusko. Ano, to rozhodnutí bylo přijato velmi rychle, nebylo to obtížné. Někdy e, rozhodnutí trvají déle, než jsou skutečně učiněna, protože je to obtížné. My samozřejmě budeme i nadále podporovat občany e, e, Běloruska, budeme sledovat, monitorovat, osvobozování eh, zatčených a vězněných, eh, eh, když náš velvyslanec tedy učinil ten krok společně s polským velvyslancem, tak velmi rychle následovali další, to bylo velmi rychle a byla to dobrá, byl to dobrý příklad toho, jak tedy Unie jedná jedním jednotným způsobem. A teď ještě cíle milénia. Myslím, že je důležité mít cíle a také se zabývat tím, do, jakých, eh, do jaké míry jsme se je již eh, jsme se zhostili těchto cílů, jak jsme je realizovali. Já doufám, že v nadcházejících několik eh, měsících se k vám budu moci vrátit a společně s vámi se zamyslet nad tím, jakým směrem bychom se měli ubírat dál. Martinez. Pan Martinez má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní Štanové. Mám tři otázky. La construcción de lo que debe ser la dimensión parlamentaria de las delegaciones o embajadas de, de la Unión. Jakým způsobem uvažujete o nasazení eh, zaměstnanců na ambasádách v institucích jiných zemích? Minule jsme hovořili o velvyslanectví uh, Unie. Nese za sebou také, že uh, zastupitelství budou ve službách parlamentu? Nevíme, jestli tady se uvažuje nějaké mechanismu, aby se toto mohlo zajistit na všech našich velvyslanectvích, aby tam byl někdo, kdo by se například věnoval parlamentním tématům té dané země. A kdo by tedy komunikoval s těmi příslušnými zájemci. Tam, kde pracují diplomaté na velvyslanectvích, tak se také, jak si ze zdvořilosti, zabývají parlamentem, i když jsou to například bývalí zaměstnanci komise. Ale pravdou je, že někdy mají tendenci mít méně úcty eh, úcty pro parlament. My jsme byli eh, na konferenci v Lusace a sice byla to regionální konference AKT, byly tam také země z Jižní Afriky. A velvyslanci tam byli velmi hm, úspěšní, zorganizovali mnoho setkání s velvyslanci z daného regionu. A při té diskuzi jsem se jich zeptal, zda od vstupu Lisabonské smlouvy platnost, zda pracují lépe jako tým. Řekli, že ano, ale uvedli také, že tady není dostatečné jaksi vnímání ze strany mm, státních úřadů, eh, které stále přistupují eh, k zemím odděleně. To znamená, že nedochází k vnímání Evropské unie a ke koordinovanému eh, postupu. Třetí otázka v Lusace. Jsme konstatovali, že probíhají tři typy bojů. První boj, to je boj za postavení ženy. Ženy sice postupují velice odhodlaně ve všech afrických zemích. To je pozitivní. Za druhé, pak je tady boj proti AIDS. I tady je určitý pokrok, ale zároveň eh, stagnace. A za třetí, třetí typ boje mě velmi znepokojuje. Opět v souvislosti s tímto jednáním eh, v Lusace. A sice Ban například navštívil Lusaku a obrátil se na parlament. A také se obrátil e, vůči veřejnosti a Ban Ki-moon byl velice kritizován. A sice proto, že objevoval určitá práva, tedy je to určitý boj e, proti homofobii. Vy jste jednoznačně mm, <laughs> řekla věci, které, s kterými mohu souhlasit. Madame Zaniky. Paní Zaniky. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za to, že jste se rozhodla sem zavítat na výbor pro rozvoj. Vaše účast na našem jednání je velice důležitá a rádi bychom vás tady viděli častěji. Já jsem si eh, připravila určitou otázku, kterou už tady položila svým způsobem paní předsedkyně, takže přenechám svoji dobu někomu jinému. Děkuji a nyní pan Newton. Well, I'll be brief as well. Já také budu stručný, děkuji vám za to, že jste se dostavila a opakuji, že jste vždy vítána, abyste se vrátila do našeho výboru, ale vím, že jste velice zřídka v Bruselu a často jinde ve světě. Každopádně děkuji. E, někteří kolegové se odbrali do Indie, aby zjistili, zda je ještě nutné do Indie vysílat evropskou pomoc. Já naprosto uznávám, eh, že je pravda to, co říkáte vy o těch středně bohatých zemích, eh, kde také žijí nejchudší lidé. 500 milionů Indů žije za méně než eh, dolar denně. A to souvisí s jednou otázkou. Je tady jednoduchá věc, kterou můžete udělat. Když jsme navštívili školící centrum jednoškolící centrum, tak eh, tam byla podpora vysílaná Evropskou komisí. A Indové asi neví, co Evropská komise je, takže mě by zajímalo, zda bychom se mohli podívat nebo zaměřit na instrukci ve světě, kde bychom říkali, že peníze tam vysílá EU, že bychom tam neříkali rada, komise nebo parlament nebo nějaká služba, ale prostě EU. To je taková jednoduchá žádost z mé strany. Děkuji. Děkuji a nyní paní Cimer. Děkuji. Moje zkušenost člena, jako člena tohoto výboru je taková, že očekávání rozvojové politiky a i ostatních eh, politik eh, je v tom, že mm, je nutné tady zajistit konzistentnost, ale s realitou to často vůbec nesouvisí. Zjišťujeme, že se tady objevují zájmy, které jsou velmi eh, národnostně a někdy i koloniálně zabarveny a jsou tedy součástí obchodní a zahraniční politiky. Nyní tady máme tedy jakýsi mix rozvojové zahraničně obchodní politiky. A já mám dojem, že rozvojová politika svým způsobem mizí, eh, je zatlačována do pozadí. A zjišťujeme, že obchodní politika převažuje. A eh, jedná se pak tady o rozvojovou politiku v pozadí, které je právě tato obchodní politika jakýsi nástroj v obchodní politice funduje, funguje, aby zajistil přístup k trhům. To je tedy můj dojem, proto vám chci položit otázku. Jakým způsobem posuzujete vy, zvláště z hlediska přístupu na trh, Jakým způsobem tady posuzujete u rozvojových zemí eh, tyto přístupy na trh? Je tady možnost změřit nějakým způsobem tyto přístupy na trh? Máte nějaká konkrétní kritéria, která by se dala použít? Můžete změřit stupeň rozvoje v těch jednotlivých eh, zemích? z hlediska například příjmu a také z hlediska ohrožení přírodními katastrofami nebo jinými katastrofami v souvislosti s konflikty, které mohou vést k tomu, že eh, tyto země se mohou dostat do situace, která je výrazně znevýhodňuje oproti ostatním. Děkuji. A nyní Lady Ashton. Thank you very much. Děkuji. Pane Martinesi, Delegace jsou k vašim službám. Všechny delegace Evropské unie po celém světě působí ve, službě Evropského parlamentu. Je tam ehm, jedna osoba v každé delegaci, která má kontakty s parlamentem a mě vždycky dělá radost, když dostanu uh, zprávy od europoslanců, kteří říkají, že delegace odvedly dobrou práci a službu. A očekávám, že pokud k tomu nedojde, uvědomíte mě o tom. Pozvali jsme paní Lokli na konferenci šéfů delegací a takto se také snažíme zajistit, že ta vazba se bude stále posilovat. Vždycky je užitečné připomenout, že tato služba ehm, je ve funkci pouze něco přes rok a je tam řada věcí, které se mohou ještě zlepšit a posílit ta vazba. Ale já doufám, že v praxi to funguje dobře, nebo přímo v terénu a pokud existují způsoby, ehm, které byste navrhovali na zlepšení, tak jsem samozřejmě otevřená, ale musíme také připomenout, že máme k dispozici pouze omezené zdroje. Pokud je k eh, zasedání AKT v Lusace. My se tam snažíme jako EU působit tak, abychom mohli jednat jako tým. Já vždycky říkám, že Rada pro zahraniční věci je tým osob, které eh, vysílají stejný signál. Máme řadu delegací, například mám na mysli Mexiko, kde velvyslanci, protože já se setkávám se všemi velvyslanci eh, zástupců EU. Vždycky, když je to možné, tak se s nima setkávám. A signál, který se ke mně dostal v Mexiku, a ten se opakuje v řadě mm, zemí světa, je to, že je to opravdu fantastické. Fantastické je to, že v rámci EU existuje opravdová koordinace. A tento signál je stále hlasitější a silnější, protože působíme jako skupina. A přítomnost tolika velvyslanců v jednom sále může mít opravdu dramatický efekt. Já myslím, že to funguje dobře a bude se to ještě zlepšovat. Služba funguje 14 měsíců pouze a představte si, jak to bude například po pěti nebo deseti letech. A já doufám, že tomu tak opravdu bude, že to bude pozitivní, jak se služba bude rozvíjet a narůstat. Doufám, že se to bude týkat všech zemí. Každopádně při každé návštěvě kontroluju, jak věci vypadají přímo v terénu. Zaměřuji se na to, jak organizace občanské společnosti na to nahlížejí. Pokud je otázku homofobie, na to jste se ptal, to je věc, která mě opravdu velice zajímá. Jistě víte, že jsem se do toho zapojila, snažila jsem se toto legislativně podporovat. Měla jsem to privilegium, že jsem byla první političkou, která se na to zaměřila. My tedy musíme na tomto i nadále pracovat. V celém světě eh, takto postupujeme z řady různých důvodů v případě, že musíme řešit eh, různé otázky. Já také podporuji to, co se Ban Ki-moon snažil učinit eh, v Lusace, diskutovala jsem s ním o tom a moje stanovisko v této věci je tedy jasné a vyjadřuji to. Dále k tomu, co říkal pan Newton o Indii. Já si myslím, že tady eh, v Indii před námi stojí velký kus práce. Musíme zakročit ve dvou věcech. Za prvé, pokud je o podporu a také o podporu vládě. Vláda musí dělat mnohem více v oblasti rozvoje. Jde tam, eh, nebo říká se, že obchod ovlivňuje rozvoj, ale s tím já nesouhlasím. Pokud je o Evropskou komisi, možná, že to Eh, tam bylo pouze špatně zmíněno. Nyní by se všude mělo psát, že podporu zasílá Evropská unie. Já s vámi souhlasím, je to tak jednodušší. Po Lisabonu jde o to, že, všech, že na Evropu se musí nahlížet jako na Evropu, na EU a nejde o to, zda to dělá komise nebo někdo jiný. Potom je tady otázka toho, jak eh, rozvoj, obchod a životní prostředí fungují společně. Já nesouhlasím s vaší analýzou. Já si myslím, že nesmíme podceňovat význam pomoci zemím rozvíjet své vlastní kapacity. Musíme jim pomoci vytvořit takovou ekonomiku, eh, které budou moci věřit. Když se podíváte například na Afriku, musíme pomáhat africkým zemím, aby byly efektivnější. Musíme napomáhat ekonomice i lidem. Podpora není samoučelná. Podpora slouží k tomu, abychom podporovali, abychom pomáhali lidem žít eh, plnohodnotný život, aby se mohli stát tím, čím se chtějí stát a také, aby jejich ekonomiky mohly narůstat a rozvíjet se. A to může fungovat pouze, pokud to všechno propojíme. Například podpora vystavení dálnice eh, uprostřed Afriky, která propojuje čtyři země, což je věc, kterou jsme dělali, když jsem byla komisařkou. To je věc, která podpoří obchod, protože to znamená, že všechny příslušné osoby se dostanou na trh. Mohou se dostat například k přístavům, protože nemají vlastní, protože nemají moře, mohou se takto propojit s ostatními zeměmi a vytvářet ekonomiku. A díky tomu mohou také podporovat místní komunity. My eh, nemůžeme říci, že nás zajímají pouze obchodní dohody pro EU. Obchodní dohody jsou důležité, Otevřený obchod je pro nás velmi důležitý, ale je to také velice důležité pro ty země, které se snaží rozvíjet své ekonomiky. A otázka je, jak využít příslušné zdroje, zdroje v rámci eh, rozvoje, které jim pomohou v této oblasti. Dále eh, musí se využít trhů, na které se budou moci tyto země dostat. Jde o to, že ty země neplní standardy, které jsme stanovili my, standardy, kterými chceme chránit naše eh, naše spotřebitele, například pokud jde o hygienu, takže my musíme také pomáhat plnit tyto standardy, to je důležitá věc. Dále jste zmiňovali velice důležitou věc, jde o dopad ekonomických změn na přístup na trh těch méně rozvinutých zemí a také eh, jejich ekonomik všeobecně. Já jsem se nedávno setkala se všemi zástupci eh, zemí AKT jako skupinou a jednali jsme o tom, jak můžeme efektivněji podporovat uh, to, že se jejich eh, výrobky budou pohybovat, že se rozvine jejich trh. Protože tyto země opravdu z ekonomického hlediska velice ovlivňuje to, co se děje ve zbytku světa. A z toho důvodu musíme mít koherentnější politiku. Také není pochyb o tom, že když nějaká země prochází obdobím nestability, my máme řadu nástrojů, které můžeme využít, které nám umožní se znovu zapojit do tohoto procesu, buď znovu nebo poprvé do takového procesu zapojit s těmi, se kterými jsme nejednali v této oblasti. A můžeme například eh, vyřešit eh, přírodní krize. Já jsem navštívila Japonsko, dívala jsem se na dopady tsunami a to byla jedna z nejtraumatičtějších zkušeností, které mám. Mluvila jsem s skupinou starších lidí a ty, ti mohli ukázat na řadu věcí, které jsme my učinili. Například eh, měli důkazy toho, že Evropa tam pro ně byla a pomohla jim. Japonsko je bohatá země, Japonsko má možnost řešit své vlastní problémy, ale když jsme se podívali na pobřeží a zónu ovlivněnou tsunami, bylo důležité, že my jsme tam byli a nabídli jsme podporu, stejně jako nevládní organizace. Takže je důležité, abychom mohli být schopni zasáhnout kdekoliv ve světě v případě, že dojde k nějaké krizi. Ještě nám zbývá pět osob plus bonus pro jednoho dalšího řečníka, pokud budeme mít čas. Takže paní Kaiser má slovo. Pak už není možné se zapsat. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Štrová, díky za to, že tak cestujete, že se tak angažujete. První otázka. Naše rozvojová politika mm, je založena na pojmu kultury. Když jsme byli AKT v Lome před několika měsíci, tak jsme s překvapením se dozvěděli na úrovni eh, FED, že kultura už tam nebude začleněna, což vyvolalo pobouření afrických zemí. Pan Pibák se pokusil zareagovat na tyto kritiky, hovořil také o stupni chudoby, bylo mu vytýkáno, že financuje kulturu. Samozřejmě pro nás toto vyloučení je neakceptovatelné, pokud toto bude naše politika. Chtěla bych, abyste to vysvětlila. Pan Pibák řekl, ano, na příště se eh, nebude do toho začlenovat kultura. Opakoval to několikrát a bylo to následkem eh, nebo po kritikách, které byly vyjádřeny. Já si myslím, že mm, určitě náš výbor bude reagovat. Někteří se rozhodli, že to dají na program, ale byla bych ráda, kdybyste buď vyjádřila dementy, anebo to potvrdila, anebo prostě nám řekla, eh, že jste se tím zabývala. A to ze dvou důvodů. Je to totiž nástroj komunikace a také to souvisí s hrdostí eh, každého národa. A pak je to prvek rozvoje vůbec. Takže se mi mi to připadá naprosto absurdní. A pak je tady problematika Jižního Sudánu. Samozřejmě ta situace přes veškeré naše snahy a co jsme udělali pro tuto zemi je obtížná. V některých místech na severu a na jihu je tato situace uděsná. Na severu došlo k bombardování. Já jsem hovořila s paní eh, Georgievou. Eh, bylo mi řečeno, že není možné se dostat do některých míst, které která jsou bombardována a z politických důvodů, které souvisejí s ropou, je pravděpodobně i obtížné zajistit rozvoj. My jsme hovořili o follow-up v souvislosti s volbami. Já si myslím, že eh, v souvislosti se Sudánem jsme udělali mnohé, ale nemáme přesný přehled, kdo vlastně tam tahá za drátky, kdo je u moci. Eh, my víme samozřejmě, kdo financuje panel Mbeki a e, víme, jaké jsou výsledky toho, ale ten celkový přehled je trochu zamlžený a přitom je to země, která patřila mezi naše priority. Byla bych ráda, e, kdyby v určitém okamžiku jsme zorganizovali jako výbor určité slušení. Ta situace je opravdu nemožná a přitom je dramatická a přitom se o tom hovoří velmi málo a špatně. To není kritika. Jenom já jsem si jistá, že se tam dělají věci, jenom my o tom nevíme. Děkuji, pan Diaz de Mera. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní vysoká představitelko, za to, že jste nás dnes navštívila. Dovolte pár otázek, je to spíš eh, několik varování. Za prvé, jak víte, máme v Evropě 13 milionů lidí, kteří žijí v chudobě a řadu podvyživených. Většina chudých odsud eh, jsou chudí přicházející odtamtud. A to je realita. Rada říká, že ukončí činnost tzv. potravinových bank, které stojí 500 milionů eur, ale jsou tak zásadně důležité e, pro pomoc těm, kteří žijí v chudobě. E, takto rada vlastně spochybňuje evropský e, závazek solidarity. Za druhé, máme v Evropské unii celou řadu svobod, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, osob, a právě e, jsme byli svědky arabského jara a to vlastně na parlament e, upřelo pozornost a skutečně e, se začínají objevovat další otázky, například svoboda tranzitu a zdali nepozastavíme platnost šengenského režimu. Každopádně si musíme uvědomit, že je tady otázka určitých principů a e, to vlastně také zmínila e, paní Keller, když hovořila o pomoci e, rozvojové a o kontrole přistěhovalců a kontrole na hranicích. Některé země využívají institut rozvojové pomoci pro cíle kontroly na hranicích, tak, aby znemožňovali svým lidem, svým občanům opouštět zemi. Eh, takže eh, takovéto věci se dějí. To se eh, děje v Mauritánii, Mauritánii, Senegalu, Mali a jinde. Děkuji. A teď tady máme dalšího řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. Má otázka, paní Eštonová Eh, navazuje na to, co řekl před chvílí kolega. Eh, já bych eh, si přála být svědkem toho, že je rozvojová pomoc efektivnější, když tedy je poskytována prostřednictvím vlád. My všichni chceme bojovat proti chudobě, ale já mám tuto otázku. Eh, jakou odpověď máme pro těch víc jak 13 milionů Evropanů, eh, kteří žijí pod hranicí chudoby. Eh, kladu vám tento dotaz. Právě v souvislosti s vašimi pravomocemi, které eh, jdou eh, nad rámec eh, mandátu našeho výboru. Takže jaké řešení můžeme nabídnout těmto milionům chudých, když na druhé straně vidíme, že miliardy jsou využívány proto, aby někteří vedli hegemonistickou politiku a to nemohu, nechci ho ani hovořit o dalších, jako Argentíně, jiných e, špatných příkladech. Takže co jim můžeme říct, když vidíme, že navíc evropské instituce nekontrolují tuto pomoc? Děkuji. Já e, nevyužiju těch dvou minut a panu Devovi a paní e, Ashtonové chci říct, že se do této anglo-britské rozpravě o Falklandech či Malvinských ostrovech nebudu vměšovat Eh, chtěl bych se zeptat na něco, co se týká prevence. V poslední době jsme viděli, že eh, africký roh je svým způsobem středem světa, eh, protože tam jsou zaznamenávána obrovská období sucha, bezprecedentní, která vedou k nedostatku potravin, k neúrodě. To jsou situace, které se budou do budoucna opakovat a budou pokaždé horší a obtížnější. Eh, je to prostě důsledek klimatických změn a proto potřebujeme určitá preventivní E, opatření, abychom byli schopni rychle reagovat a poskytovat humanitární pomoc. Já bych se chtěl zeptat e, vás, paní Eštonová, jak pokračujeme v tomto systému e, rychlých včasných varování, abychom mohli rychle reagovat na tyto obtížné situace. Parlament přijal nařízení, které se týká trhu s deriváty. Je to nařízení, které by mělo mít určitý důsledek pro spekulaci s potravinami. Tato spekulace se navíc dotýká vždy těch nejchudších, takže já bych chtěl vědět, jaká opatření se chystají i v souvislosti s eh, finančními institucemi světového eh, rozsahu v této oblasti. Děkuji. Velice rád, že mohu hovořit nizozemsky, na rozdíl od jiných kolegů, kteří nemohou hovořit ve své mateřštině. Já jsem nováčkem v tomto výboru, proto jsem překvapen tím, že vlastně po, po druhé jste navštívila náš výbor. Jandřej k tomu politování hodně a bylo by dobré, abyste nás navštěvovala častěji. Vyslechl jsem spoustu zkratek, kterým nerozumím, takže to bych tady nechtěla rozvádět. Ale mám dvě konkrétní politické otázky. Jedna se týká Běloruska, o tom jste již hovořila. Ale vzhledem k tomu, že eh, stahujete po druhé diplomaty z určité země, myslím si, že to je oprávněné. Dnes ráno Lukašenko prohlásil, že Unie se rozhodla pro cestu zhoršování napětí. Jaké sankce byste mohli ještě přijmout? Jak můžete postupovat v budoucnosti? Jsem si jist, že nám všechno neodhalíte nyní, ale dokážu si představit, že budete přijímat ještě opatření ohledně úředníků, kteří podporují tento režim. To jsou lidé, kteří jsou tak svým způsobem odpovědní. Druhá otázka, ta se týká Iránu. Tuto situaci velmi dobře znáte. Minulé pondělí jste společně s USA vyzvala iránský režim, aby se vzdal trestu smrti ohledně osob, které známe. Jaké byly reakce a jaká další opatření můžete přijmout, aby tato úděsná situace eh, byla skončena, abyste zachránila život těchto osob. Takže pan Gerenc nebude poslední, bylo to slíbeno. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky. První Ta se týká odpovědi, kterou jste mi poskytla ohledně způsobu, jakým by se mohla zajistit větší účast rady. Ohledně otázky eh, přístupu vašeho útvaru k eh, radě. Já i nadále se myslím, že je tady reálná špatná atmosféra já jsem už předložil tento návrh na našem výboru a sice, abychom navrhli vám, komisi a také zástupcům rady, abychom se eh, sešli in camera a abychom řešili problémy, které se snáze řeší eh, na těchto eh, jednáních za uzavřenými dveřmi než otevřeně, veřejně. Takže myslím, že tímto způsobem bychom mohli rychleji řešit některé problémy, které existují. Byl bych rád, kdybyste se nějakým způsobem zavázala ohledně tohoto návrhu. Druhá otázka se týká obchodu. Obchod a podpora světového obchodu je zdrojem obrovské tvorby bohatství. Jenomže toto bohatství nespěřuje tam, kde by mohlo být užitečné. A ve vašem vystoupení jste do toho začlenila všechny možné dimenze, ale nehovořila jste o začlenění obchodu a přitom je to reálný problém. Je tady určitá neschopnost začlenit ekonomickou vnější dimenzi do e, zahraniční politiky EU. Mám pocit, že to je určitý handicap a měla byste to překonat. I když kompetence smlouvy jsou jasné, Příslušný komisař odpovědný za obchod má pravomoci, které jsou dosti velké v této oblasti. Přesto si myslím, že nikdo se nemůže vyhnout určité koordinaci a nastolení poctivého dialogu ohledně této otázky. Byl bych rád, kdybyste tuto otázku poněkud rozvedla. A vzhledem k tomu, že jste vykonávala funkci komisařky pro zahraniční obchod, byl bych rád, kdybyste na tuto otázku odpověděla. Děkuji mnohokrát. A nyní tedy opět dávám slovo paní Štonové a pak končíme už s otázkami. Thank you. Děkuji vám. Já s vámi souhlasím. Kultura je velice důležitá z různých důvodů nebo různými způsoby. Za prvé se tím eh, lidé vyjadřují, vyjadřují tím, kdo jsou a dále je Dále schopnost podporovat eh, lidi kulturně může mít také velký dopad na jejich schopnost zapojit se do společnosti, ve které žijí. Máme o tom důkazy, které dokazují, že když lidé jsou eh, hrdí na svoji kulturu, jejich kultura je uznána a podporována, v tom případě je mnohem větší pravděpodobnost, že budou úspěšní. Takže stojí zatím jasné logické důvody. Eh, z práce, kterou já, pan Andersen, eh, provádíme, plyne, že my se nesnažíme samozřejmě kulturu nějak eh, oddělovat. Zaměříme se na to, aby to bylo součástí toho, co děláme. A když se účastním různých projektů, Vidím, že například v Indii se lidé na kulturu hodně zaměřují. Druhá věc, kulturní odvětví samo o sobě je velice důležitým způsobem, které, nebo pomocí kterého lidé mohou vyvíjet svoji vlastní, vlastní identitu. Takže kulturní odvětví všude po světě mohou být velice důležité a významné. Když jsem tedy navštívila projekty v Indii, kde například podporujeme umělce z různých částí Indie, zvláště z těch minoritních skupin, jejich kultura se tím eh, uznává a tito umělci také mohou vyjadřovat své schopnosti. Mohou být uznáváni díky této kulturní identitě. Kromě toho jsme ale také objevili úžasné umělce do budoucna. Myslíme si, že ti také zajistí prosperitu eh, pro svoji zemi. Takže já myslím, že my se nějak samozřejmě od tohoto aspektu nesnažíme eh, vzdalovat. Podle mého názoru je to důležité. Dále Jižní Súdán. Otázka zranitelnosti této země, v tom s vámi souhlasím. Já jsem uh, hovořila se zvláštním zastupitelem OSN, máme také zvláštního zastupitele uh, eh, EU a já jsem s nimi jednala o tom, co se děje v Darfuru a dalších oblastech. A mohu říci, že jich i sever se snaží nalézt způsoby, jak vyřešit například pohraniční spor, spory o ropovod, uh, a snaží se nyní vyřešit problém eh, v konfliktní oblasti. My velice úzce spolupracujeme s prezidentem dané oblasti, protože je důležité, aby tady bylo vykonáno mezinárodní úsilí a v tom budeme pokračovat i nadále. Také tam směřujeme velké finanční prostředky na tento program. Jednak členské státy, jednak EU. Myslím si, že je to 700 milionů na eh, další období a to ze strany nás všech. Pokud je o rozvoj infrastruktury, už jsem se zmiňovala o letišti v minulosti. To je pro mě velice důležité, protože cestování a přeprava je tam velmi obtížná. Stejně tak důležité ale je vyřešit eh, spor ohledně ropovodu. To také bude velice hodnotné do budoucna a já doufám, že zasedání, které v současné době probíhají, budou schopny situaci vyřešit, že tento problém vyřeší tak, aby ekonomika jihu mohla využívat ropy a ekonomika severu zase mohla využívat eh, tranzitu ropy přes jejich území. Takže já doufám, že tato otázka bude vyřešena v blízké budoucnosti. My v této souvislosti vyvíjíme velký nátlak, snažíme si vysvětlit, že my nemůžeme vyplnit tu díru, která vznikne nedostatkem příjmu v této oblasti. To bude mít samozřejmě dopad také na příjmy na jihu. Nicméně musí být nalezeno takové řešení, které bude moci trvat. K tomu, co říkal pan Diaz Demer, vy jste se zmiňoval o řadě problémů a interních otázkách. Aby e, lidé neodcházeli. Jedna z věcí, která je v EU důležitá interně, je to, abychom mohli uznat význam toho, co máme, ale také, abychom mohli ostatním zemím ukázat výhody, které my můžeme nabídnout. Uvedu jeden příklad. Ten se týká pohybu nebo cestování osob. Já věřím ve dvě věci. Za prvé, například studenti, obchodníci a tak dále, čím více budou moci a čím více budou podporováni v tom, aby například získali vzdělání v EU nebo aby mohli přicestovat do, té, do EU za obchodními účely. Myslím si, že tím více to bude také prospěšné oběma směry. To, um, to umožní zemím, zvláště v sousedství EU, vyvíjet ekonomiku, podpořit vzdělávání Spadá tam řada aspektů do tohoto širšího kontextu. A na tom závisí, jak se země budou rozvíjet a růst v budoucnu. Druhý aspekt je ten, že osoby nebo že někteří lidé uh, chtějí být součástí své vlastní země, nechtějí cestovat. To jsem zaznamenala v všech zemích našeho sousedství. Tam řada osob nechce odcházet, ale musí, protože nemají žádné perspektivy v dané zemi, a to buď z politického nebo ekonomického hlediska. Takže čím více budeme moci učinit a zajistit, že lidé budou moci zůstat ve své zemi s rodinou a přáteli, tím lépe. A tento přístup také musí být součástí celého toho evropského balíčku e, našich názorů a zásad, které jsou pro vás tak důležité. další kolegyně k tomu, co jste říkala o rozvoji a hodnotě. Jak zajistíme, že získáme opravdovou hodnotu z toho, co poskytujeme? To je jedna z výzev, na kterou musíme stále více hledat řešení, musíme se snažit pochopit, jaký dopad to má. Ale znovu opakuji, že když budeme rozvoj chápat, chápat pouze v úzkém slova smyslu, ztratíme potenciál, toho, co všechny politiky společně mohou dokázat. A to je také součástí e, tohoto tématu. Koherentnosti politik. Obchod, udržitelný rozvoj, práci, kterou vykonáváme v oblasti klimatických změn, jak podporujeme lidi, lidi v krizi, jak zajistíme stabilitu, pokud je o politický proces, to všechno a ještě více ekologické otázky a tak dále, to všechno spolu souvisí. Je to součástí koherentního rámce když Evropská unie působí někde mimo EU, mělo by být zajištěno, že všechny tyto politiky budou propojeny, budou působit konsistentně tak, abychom získali co nejefektivněji hodnotu za naše peníze. Nicméně tato, to bude ovlivněno také tím, jak my můžeme změnit život přímo v terénu. To také souvisí s tím, jaký dopad má každá politika na danou společnost na to, jak zajistit, že potenciál dané společnosti může být realizován a také na to, jak zajistit, že dané osoby budou moci sami řídit svůj eh, život, svou společnost, ekonomiku a tak dále. Takže čím lépe zapracujeme tuto koherentnost do toho, co děláme, tím lépe to budeme moci měřit a také testovat to, že jsme získali hodnotu za peníze. To tedy musí být ve středu toho, co děláme. Pan Guerrero vy jste se zmiňoval o konkrétním problému eh, konkrétně problému such a eh, systému včasného varování, který máme. My máme obrovský počet informací, které mohou popsat dopad klimatických změn. V více než 100 státech máme asi 102 států, které jsou ovlivněny přímo tím, co se děje s klimatem. U některých je problém eh, záplavy, u některých sucho. Často eh, jsou problémy předvídatelné, protože víme, že například nepřišly deště a pokud nepřijdou znovu, tak nastane problém. My se snažíme jednat tak, že společně se všemi ostatními útvary a službami zajistíme včasnou podporu že zajistíme například potraviny, pokud je to nutné, že budeme vyjednávat s danou zemí a zjistíme, co více ještě můžeme učinit. Chceme také pomoci lidem zůstat přímo na místě, tam, kde mají být. Nicméně vy i já víme, že to, co vidíme na televizních obrazovkách, to, co víme z diskuzí s těmito země, je to ambice, která se vždycky nepodaří, kterou se vždycky nepodaří realizovat. Problém někdy spočívá v tom, že ty země, které zaznamenávají období sucha, jsou také země, kde probíhá nějaký konflikt a v tom případě je velmi obtížné dostat se přímo k lidem a pomoci jim. Mám na, pam- na mysli uh, konkrétní situaci, která je v některých zemích, kde panuje hlad. Měli bychom také z dlouhodobějšího hlediska zajistit, že v těchto zemích budeme moci zajistit podporu předem, že například budeme moci zajistit ehm, pěstování takových plodin, které nepotřebují příliš mnoho vody, nebo zajistit lepší zavlažování, lepší skladování vody. K tomu potřebujeme lepší strategie, na kterých pracujeme, a to zvláště v oblastech, kde není dostatek vody. Nil je jedním z takovýchto příkladů, ale není to jediný příklad. Tam změna ehm, toho, jak se s vodou zachází, může mít velký dopad a voda je také velice ožehavým zdrojem, pokud jde o konflikt. Má potenciál vést k významným problémům, k významným konfliktům a z toho důvodu máte pravdu. Je to opravdu velice důležité. Já nevím, co děláme v, eh, v oblasti trhu s deriváty, ale zjistím si to. Dále další kolega mluvil o Bělorusku a sankcích. Jak jistě víte, my jsme měli několik eh, typu sankcí na Bělorusko a já se domnívám, že my se musíme i nadále zaměřit na náš režim sankcí, abychom zajistili, že budeme moci i nadále vyvíjet nátlak na tyto země. Také se budeme muset zaměřit na to, jak se jim budeme moci vyhnout a jak zajistit to, o co nám jde. Já si myslím, že to, co říkáte, je odůvodněné. Musíme být velice za, musíme dobře zacílit to, co děláme, tak tomu je v případě Běloruska, také v případě Sýrie se snažíme zaměřovat na jednotlivce a na specifické organizace nebo společnosti, firmy, které mohou mít opravdový dopad na režim. My o toto velmi usilujeme a to platí také pro Irán a ostatní oblasti. Nechceme dělat takové věci, které negativně ovlivní populaci. Je to obtížné, ale je to důležité. Takže v Bělorusku se stále snažíme podporovat lid. A máte pravdu, je to dobrý příklad toho, kdy EU spolupracuje a snaží se vyvíjet politický nátlak, a to také prostřednictvím velvyslanců. K panu Gerincovi. Pokud jde o vaší eh, konverzaci v oblasti interinstitucionálních otázek, tak to vám přeji hodně úspěchů, potom k obchodu. V této souvislosti jde o to, že toto musí být jasně integrováno do strategického přístupu k tomu, co Evropa znamená ve zbytku světa. Já se domnívám, že část naší vnější politiky souvisí nebo zaměřená na podporu lidem, já chci, aby evropští občané věřili v EU, a to z různých důvodů. Jeden z těch důvodů spočívá v tom, že my ekonomicky i politicky naše lidi podporujeme. Že zajistíme, že svět bude bezpečnější, to bude přínosné. Pokud budeme mít e, obchodní vztahy a otevřený obchod, z toho také budou mít e, naši lidé přínos. Nicméně toto všechno musí být integrováno, musí to být součástí celkového obrázku, jak Evropa vypadá pro zbytek světa. Takže podle mého názoru obchod je opravdu velice důležitý, klíčový ve všem, co děláme. A to je také součástí uh, sdělení, které bylo nedávno vydáno a které se týká obchodu a vývoje. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Skončíme toto zase jednání. Děkujeme paní Eštonové za čas, který nám věnovala a říkáme, doufejme, brzy opět nashledanou. allons reprendre les votes dans 7-8 minutes. 7-8 minut začneme hlasovat. Pokud nemáte sebou volební karty, buďte tak laskavi a přineste si je.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 Mesdames et messieurs, merci de prendre place. Dámy a pánové, děkuji, že jste zaujali svoje místa. Où est-ce que j'ai ma liste de vote Mesdames et messieurs, merci de... Dámy a pánové, děkuji, že jste zaujali místo a za 30 vteřin začneme. Máte svoje hlasovací karty. Děkuji asistentům za to, že se také usadí. Vyzkoušíme nejdříve elektronické hlasovací zařízení. Hlasování je zahájeno. Je to test. Čtyři hlasy. Mi schází tři hlasy. Dva. Jeden. Nula. Děkuji. Funguje to? Takže začneme s hlasováním. Alors, Premier vote, donc... První hlasování, zpravodajem je pak Kačmarek. Takže eh, pozměňovací návrh číslo jedna. Kont, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Číslo dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní číslo dvě, kont odpadá. Číslo tři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kont 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kont 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se. Ověříme to. 13, hlasování je zahájeno. Jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku, teď je to dobré, hlasování je ukončeno, přijato. Takže 15 proti 13. Číslo 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Číslo 15, pro, proti, zdržel se, přijato. AFET 8 pro, proti, držel se, přijato. 16 pro, proti, držel se, přijato. 17 pro, proti, držel se. Myslím, že je to přijato. Ano, ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Číslo 18 odpadá, kont číslo 6 pro, proti, kdo se zdržel, přijato 8 pro, proti, kdo se zdržel, přijato 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 19, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 20, kdo je pro, proti, Děkuji, že vypnuté mobil. Přijato 10 pro, proti, kdo se zdržel, přijato 21 pro, proti, zdržel se, přijato 11 pro, proti, kdo se zdržel, přijato 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní máme pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Tři pro, proti, kdo se zdržel, přijato. čtyři kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pět pro, proti, kdo se zdržel. Ověříme to. Pětka, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 8, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato číslo 9, pro, a promiňte, dvě části, takže devítka, první část, kdo je pro, proti, budeme to ověřovat. Hlasování je zahájeno. První část návrhu 9. Hlasování je ukončeno. Pro. Přijato. Devítka, druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Deset. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Jedenáct. Odpadá. Takže konečné hlasování. Kdo je pro? Hlasování je zahájeno. Uzavřeno. Přijato. Ho přejeme. nyní přejdeme na druhé hlasování. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že došlo k dohodě eh, mezi zpravodajem a stínovým zpravodajem, může být příští hlasování hlasování en bloc? Et, et Dobře, takže nejprve eh, třetí a konec. Takže en bloc příští hlasování. Vezmeme si tedy ty tři pozměňovací návrhy pana Vermana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A konečné hlasování elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat jednomyslně. A teď přejdeme také k hlasování en bloc, pokud souhlasíte k eh, dalšího eh, eh, textu, to znamená pozměňovací návrh 1 až do konce. vezmeme v úvahu to, zdali, že pokud bude ústní přijatý pozměňovací návrh přijat, tak šestka padá. Takže končíme konečným hlasováním, zahajuji elektronické hlasování. Jeden hlas nám tady chybí. Jeden je navíc teď. Dobře, nevadí. Končím hlasování, návrh je přijat. Jednomyslně, výborně. Další hlasování mám všechno v angličtině, takže si to přečtete sami. Pozměňovací návrh číslo jedna. kdo je pro, kdo se zdržel, zkontrolujeme to elektronicky, takže o jedničce budeme hlasovat ještě jednou elektronicky, končím hlasování, máme tady jeden hlas navíc, je nás 28. Dobře, takže návrh je zamítnut. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato, čtyřka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací jednička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Šestka se ruší. Kompromis jedna, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Sedmička, ne? Opravuje se předsedkyně devítka, předchozí dva pozměňováky se ruší, takže devítka pro, proti, zdržel se, přijato. Desítka pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvanáct, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky, dvanáctku Předkládám k elektronickému hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třináctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ústní pozměňovák dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Další se ruší, teď patnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní eh, trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Další se ruší, teď 17, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 18, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 ve dvou částech, první část, kde je pro, Aha, vlastně to se ruší, dvacítka se ruší. Omlouvám se, říká předsedkyně. A teď konečné hlasování elektronickou cestou. Zahajujeme eh, elektronické hlasování celého textu. Končím hlasování. Návrh je přijat. Bravo. Takže paní Zaniky vidíte?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 We're still a eh? still a still a Uh, Omlouvám se, ale máme ještě dvě hlasování před sebou, byť malá. Ještě dvě hlasování jsou před námi, neodcházejte. Nous avons encore deux flèches. Nous avons encore deux flèches. Máme ještě tedy dva texty a tím pádem dvě hlasování nás čekají. Takže v obou případech je to konečné hlasování, protože nejsou předloženy žádné pozměňovací návrhy. Počkám, až si pan kolega sedne. Takže eh, jedná se o elektronické hlasování v obou případech, je to návrh stanoviska bez pozměňovacích návrhů, všichni sedí, takže kdo je pro? Elektronicky vlastně, že? Takže zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Přijato. Tak. A máme ještě eh, před námi jeden bod. Bylo by škoda, kdybyste teď odešli. Eh, je to bod 14. Eh, je to prezentace pana Noizera návrh stanoviska určeného pro výbor ITRE ohledně zprávy z vlastní iniciativy k tématu zapojení do spolupráce v oblasti energetických politik s partnery za našimi hranicemi, strategický přístup k bezpečným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie. J'aimerais bien euh, un peu de silence afin que monsieur Neuser... Trochu klidu v sále, aby se pan Neuser mohl ujmout slova pane kolego. Děkuji Jedná se o stanovisko našeho výboru k udržitelné energetické politice začátkem měsíce. Jedné zprávě se hovořilo o energetické politice pro rozvojové země do roku 2030. Tato zpráva byla přijata parlamentu a Nyní se jedná o naše stanovisko ke stanovisku ITRE. Jde to stejným směrem, ale je to samozřejmě mnohem kratší. Já si myslím, že bychom měli velmi přivítat to, že komise si stanovila eh, cíl všeobecného přístupu k energii. To je zvláště důležité eh, v tomto roce, kdy OSN mm, vnímá rok 2012 jako rok udržitelné energie pro všechny. Takže komise, rada a my jako parlament jsme si vyjasnili naše úkoly a tyto úkoly musí být nyní naplněny. Je důležité, tak jak to bylo již ve zprávě ohledně univerzálního přístupu k energetice, abychom se zaměřili na decentralizované a projekty, projekty, které se zabývají obnovitelnými energetickými zdroji, abychom posílili naši spolupráci s partnery v oblasti energetiky, protože víme, že rozvoj energie v těch rozvojových zemích je velmi obtížný. Když jednáme o těchto otázkách s třetími státy, tak je důležité, abychom zohlednili politické cíly v tomto ohledu. Good governance, dále decentralizace, to samozřejmě k tomu patří, a také lidská práva a demokratizace. A nakonec Evropská unie při jednání s třetími eh, státy musí prioritně zohledňovat zájmy mm, lidu nebo národu těchto zemí a dávat eh, této prioritě přednost eh, před krátkodobými cíly. Musíme se eh, zaměřit na transparentnost, na demokratickou kontrolu a na účast občanské společnosti. A v konečném efektu Evropská unie musí také dávat pozor na to, aby právě v otázkách biopaliv nevznikaly negativní sociální a ekologické dopady. To je tedy pět důležitých bodů. Víc nemáme k dispozici a to jsou tedy návrhy, které můžeme podpořit a předat eh, příslušnému výboru, což je ITRE. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji panu Noizerovi. A nyní předávám slovo europoslancům, kteří si chtějí, kteří si přejí vystoupit, takže nejprve paní Keller. Děkuji mnohokrát. Já musím zastupovat Katrin Gres, která je stínovou zpravodajkou. Doufáme, že se mi to podaří. Takže principiálně plně souhlasíme s tím, co bylo řečeno. U nás je tady otázka, zda k tomu máme připojit něco nového. A zda bychom se mohli inspirovat některými jinými rozhodnutími a závěry. Takže to je pro nás ta hlavní výzva u tohoto textu. Eventuálně bychom Mm, k odstavci 5 mohli dát pozměňovací návrh a zaměřit se na otázku expanze biopaliv, tedy na tuto problematiku. A měli bychom se snažit o to, aby eh, biopaliva nevedla k jakémusi monoplodinovému zaměření, což by mohlo zkomplikovat situaci některých států a mohlo by docházet ke ztrátě velmi důležitých přírodních zdrojů a také by mohlo docházet k odlesňování a vůbec určitým ztrátám z hlediska životního prostředí. Pak je tady ještě otázka eh, z produkce biomasy. Eh, tady eh, byla otázka, která byla položena na toto téma, ale zatím nebyla tady přijata ani odsouhlasena. Takže co se týče biomasy, eh, tady bychom měli eh, předat naše stanovisko. Podle našeho názoru by bylo dobré, kdyby tam byla určitá zmínka, která by se vztahovala na biomasu, protože to spadá taky do našeho oboru ale znovu opakuji, to jsou jenom určitá doplnění, jinak jsme velice spokojeni s tímto stanoviskem a doufáme, že bude tedy takto také přijato. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Šnibrient. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také hm, panu Noizerovi za tuto zprávu. Zvláště děkujeme za to, že jste se zmínil o konzistentnosti politiky. Někdy máme totiž dojem, jakoby ta koncepce byla zcela obrácena, to znamená ohledně toho, jak by rozvojová politika mohla sloužit ve prospěch energetické politiky. To je tedy skutečně obrácený přístup. Já si myslím, že my můžeme ještě společně diskutovat, ale víceméně jsme zajedno a ještě jednou srdečné díky. Děkuji mnohokrát paní Jenstrem. Ještě jsem chtěla předat slovo zástupcům komise. Jsou tady? Ano? Máte tady slovo. Eh, Kolegové jsou na cestě. No. Jsem jim řekla, aby přišli ve tři čtvrtě. Víte, je to vždycky stejné. Komise by mohla být jednou zdvořila, mohla by tady být eh, zavčas. Možná, že máme malinký předstih, ale eh, celkem nebylo by ku škodě, kdyby přišli pět minut předtím. Nebudeme čekat čtvrt hodiny. Není to normální. Eh, člověk si může naplánovat, že přijde o něco více a myslím si, že to nejmenší, co může komise dělat, aby tady byla přeci jenom v určitém předstihu. Takže já osobně nebudu čekat čtvrt hodiny na příchod zástupců komise. Předám slovo panu Neuserovi. A děkuji vám za to, že jim předáte eh, toto stanovisko. Myslím si, že to je nepřípustné. Ano, děkuji ještě jednou za podněty z obou stran. Konzistentnost politiky musí být stálým naším tématem. Eh, není to jenom vaše téma, je to naše téma a ty návrhy, které tady zazněly ze strany paní Keller, jsou velice věcné a eh, mohly by ještě vylepšit některé aspekty našeho stanoviska, které předáme výboru I teda Ještě jednou děkuji. Dobře, děkuji mnohokrát, pane Noizere. Je mi líto kvůli vám, že tady není komise, je to škoda také pro mé kolegy. Děkuji mnohokrát těm, kteří tady jsou. Takže končím dnešní zasedání. Zítra začneme zase pracovat v 9 hodin a přeji vám krásný večer.